Good morning. Hi. Dobré ráno. Všechny vás zdravím. Good morning. Let's start off. A přeji vám dobré ráno. E, začneme pracovat. Vítejte na naší dnešní ranní schůzi. Tak a teď budeme pokračovat německy, omlouvám se, je škoda, že tu nejsou již všechny frakce, protože asi došlo k spoždění vlaku, ale to se nedá nic dělat, eh, to nemůžeme zohledňovat. Máme zde teď bod 5 na pořadu jednání, tedy hlasování o rozpočtu. Spravodajem je pan Tamáš Deutsch. Chcete si vzít slovo před hlasováním? Nechcete. Jens Geier si ale chce vzít slovo. Děkuji. Stínový zpravodaj si přeje slovo. Kolegové z GUE, Denis de Jong a Dina Onyakari, nám navrhli, abychom eh, vyškrtli z tohoto všechny body, které se odkazují na aktiv přenesené pravomosti. V pravomoci. My jako socialisté shledáváme sympatickým nedávat komisi jaksi absolutní moc v podobě delegovaných aktů, ale škrtat všechny odstavce s delegovanými akty bude asi pro parlament obtížné. Takže my jsme tam dali mínus. Předpokládám, že ostatní frakce budou postupovat podobně a já bych navrhoval, abychom všechny tyto odstavce hlasovali unblock. Teď Denis de Jong. Bez mikrofonu. Já návrhem, s návrhem na to hlasování unblock souhlasím, ale je mi trošku líto, že jsme neměli schůzku stínových zpravodajů, kde bychom alespoň mohli e, říci, že jsme chtěli o delegovaných aktech diskutovat. Teď o tom jenom pracujeme a neproběhla k tomu žádná výměna názorů. No, ale s tím hlasováním unblock souhlasím tak když mě dovolíte eh, jako zpravodajce toho hlavního nařízení v, ve výboru pro rozpočet, eh, Nás se na to budou ptát, na ty delegované akty a s komisí již tak jako tak v pracovní skupině zasedáme, takže se nestane nic, co bychom si nepřáli nebo co bychom nechtěli. My se snažíme do eh, toho nařízení dostat jenom ty delegované akty, které jsou nejzásadnější. Ale teď si přeje slovo přece jenom pan zpravodaj. Takže Tamáši. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych eh, učinil dvě technické poznámky a pak ještě jednu také důležitou. Plně podporuji to, co říkal pan Gajer, co se týká těch aktů v přenesené pravomoci a co se týká toho, že bychom eh, měli hlasovat o těch pozměňovacích návrzích, které se jich týkají unblock. V hlasovacím seznamu pak pozměňovací návrh 7 a 36 byly původně označeny jako identické, ale po konzultaci se sekretariátem výboru jsme se rozhodli, že nejprve odhlasujeme návrh 36 a potom návrh 7. No a e, jenom e, také do zápisu bych rád řekl na závěr, že jsem třikrát pozval stínové zpravodaje ke konzultacím a obdržel jsem celkem nula pozitivních reakcí od stínových zpravodajů za to celkově tedy teď. Takže e, si nemyslím, že si zasloužím kritiku v tuto chvíli, když přitom já jako zpravodaj jsem e, pozval stínové zpravodaje na konzultaci, takže e, bylo by mi milejší, kdybyste věnovali 15 minut tomuto tématu, když vás pozvu a pak si budete moci ušetřit tu kritiku na nedostatek konzultací chyba opravdu není na mé straně. E, děkuji. Ano, to je velmi osvěžující. Takže e, začneme hlasovat. Máme zde tedy návrh e, na hlasování unblock, což už máme v hlasovacích seznamech. Doufám, že máte všichni kartičky, uděláme si test. Kdo nemá kartičku? Tak dobrá, takže testujeme. Konec hlasování. A je tady ale přece víc lidí než sedm. Tak to bylo asi moc rychle. Ještě jednou. Tak. Takže teď hlasujeme a teď to ukončíme. Tak a teď už to vypadá lépe. Takže 20 karet je v zařízení. Takže máte všichni hlasovací kartičky. Výborně. Návrh 2. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 18, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 3, kdo je e, opět kompatibilní, je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 20. A tady to je tedy to hlasování unblock. A jsou to zároveň návrhy 22 až 24, 29, 30, 39, 41 až 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Takže to je zamítnuto. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? A teď si musíme udělat elektronickou kontrolu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže to je zamítnuto. Návrh 22. E, to bylo tedy vlastně to hlasování unblock, takže návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato návrh 25. Tady máme adendum ještě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je přijato. Návrh 5, to bylo staženo. Návrh 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 28. 28 to bylo, ne, přece jenom 28, tedy kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 29, eh, 30 ty byly pokryty tím hlasováním an blok, takže návrh 31, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 32, eh, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 6, to bylo staženo. Návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 35, kdo je pro? Proti? Zdržel se, no to radši zkontrolujeme, takže prosím elektronicky hlasujeme návrh 35. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A je to přijato. Návrh 34, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 36, takže pozor, tady se to mění 36 nejprve, kdo je pro? Proti? Proti, kdo je proti? Aha, takže to také zkontrolujeme elektronicky. 36, elektronická kontrola, prosím. Takže konec hlasování. A je to přijato. Teď tedy návrh 7 odpadá a jdeme na návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 9, to bylo staženo. 38 tedy, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 39 to bylo pokryto, takže návrh 40, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. A teď 1,40 a další, to je pokryto tím hlasováním unblock. Takže 51. Máte, kdo je pro? Máte to všichni, kdo je proti? zdržel se, přijato. 52, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Návrh 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Návrh 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Návrh 55, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 56, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Návrh 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to budeme kontrolovat elektronicky, takže číslo 15 kontrolujeme, zahoji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem návrh 16. Tady máme tedy ústní návrh, ten máte pak na další stránce. Kdo je pro? Moment, moment, stop. Kolega De Jong má slovo. Děkuji. Nám se spíš líbí ten původní text, který explicitně hovoří o malých a středně velkých podnicích, takže jsme proti ústnímu návrhu. Dobrá, takže ten ústní návrh odpadá a hlasujeme o návrhu 16 bez ústní změny. Kdo je, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Číslo 17, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. A teď tedy hlasujeme o tom stanovisku jako celém v pozměně. To je elektronicky, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže 22 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. Gratulujeme Tamáši Dojčovi, děkujeme za odvedenou práci a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání. Das ist, ähm, das ist die Haushalt. A to je absolutorium rozpočet eh, komise 2013. Dokumenty najdete jako vždy na internetu. Chci přivítat generální eh, tajemnici Evropské komise paní Catherine Day. Vítejte, jsme rádi, že jste mezi námi a chci mm, velice srdečně poděkovat komisi, jejím službám a také vám mm, jako koordinátorce Mm, že eh, za, za, ten, za zodpovězení toho obsáhlého dotazníku. Začneme. Ehm, také chci přivítat tedy eh, zástupce Četního dvora. Prosím, tady velký hluk. Přejete si vzít slovo za Četní dvůr? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Dobrý den, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu. Um, jsem rád, že mohu um, prezentovat hlavní zjištění účetního dvora. Mluvím nejenom o platbách um, administrativy, platbách um, dávek jednotlivcům, povědným za lidské zdroje bezpečnost, Eh, TG informatiku a společné výzkumné centrum. Tyto platby představují 6 eh, miliard euro, což jsou třetiny eh, všech administrativních výdejů. Letos dvůr zkoumal um, také um, Mm, stav pláte důchodů v evropských institucích. To je obsaženo v výroční zprávě. Komise musí eh, zlepšit kvalitu zdrojových dat a zajistit vhodné technické zdroje pro posuzování eh, závazku vyplývajících z důchodů. Rok 2013 v oblasti administrativních výdajů Mm, dvůr posoudil vzorek 153 transakcí, z toho 98 se týkal komise. Dvůr zjistil, že mm, mm, byly některé, že, že některé procento plat bylo ovlivněno chybami eh, DG Communication a eh, infrastrukturu a logistiku. Podobně dvůr také odhalil slabiny v souvislosti e, s vedením e, rodinných přídavků, protože informace o osobní situaci e, zaměstnanců nebyly aktualizované. Co se týče kontrolních systémů komise, tak dvůr posuzoval 15 a 19 postupů zadávání veřejných zakázek a neodhalil žádné výrazné slabiny. Vážení eh, členové, stejně jako loni doporučuje, aby komise eh, zajistila, že eh, zaměstnanci poskytnou dokumenty, které budou pr- tedy pravidelně potvrzovat jejich osobní situaci, stejně tak včas zpracovat tyto dokumenty, které mají dopad na kalkulaci rodinných přídavků. Děkuji a e, za pozornost a jsem k dispozici na otázky. Děkuji. Nyní dám slovo paní Dej k jejímu mm, prohlášení. Děkuji, paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Je... Jsem ráda, že tady mohu být a opět jsem to výboru mezi vámi chci říci něco o tom, jak komise posiluje svůj management, což je jedna z, eh, jedno z důležitých témat pro tento výbor. Jak víte, tak jsme velice úzce spolupracovali s, eh, s, kole, eh, s spoluzákonodárcem, abychom stanovili jasné priority a mm, pro mm, programy nadcházející léta a navázali je na cíle 2020, tedy na cíle, který, který které ty výdaje mají umožnit dosáhnout, jako 20 budoucích výdajů na mainstreaming klimatických změn a podobně. Také indikátory, které přinášejí přidanou hodnotu EU, eh, e ehm, efektivitu a účinnost a také um, hodnocení a monitoring. Samozřejmě bude trvat nějakou dobu, než ty výsledky budou viditelné tuto chvíli členské státy stále implementují programy podle starého MFF a starých pravidel. A komise finalizuje nové operační programy, takže bude trvat, než ty nové programy začnou a rozjedou se. Mm, chceme mít ale mnohem lepší systém eh, řízení eh, výsledků. Nová komise předsedou Junkrem je odhodlána jít směrem uh, řízení performance um, na pracovní úrovni. Stále zlepšujeme reporting, jak jste si přečetli v poslední zprávě komise a stále um, se snažíme zlepšovat eh, zprávy podle článku 3.18 tomuto, pro tento výbor. Samozřejmě to musí být um, společné úsilí, komise může stanovit rámec, ale členské státy implementují, implementují 80 rozpočtu, takže tam je to třeba zlepšovat. My tedy spolupracujeme s nimi, aby jejich informace poskytované nám se zlepšovaly a abychom ty výdaje mohly eh, navázat na politické cíle. Takže tím skončím, paní předsedkyně, a ráda se tedy vrátím eh, tím, až, až budu odpovídat na vaše otázky. Děkuji, děkuji. Eh, nyní přejdeme k koordinátorům. Já chci říci, že jsem se dívala na ty odpovědi. Ty otázky se týkají toho, co zajímá tento výbor. Mě zaujalo, že ve, své, ve vaší zprávě o výroční činnosti to eh, tam indikátory k měření cílů Evropa 2020, které měly být vyškrtnuty s tím, že ty cíle nejsou, mm, nebo jsou mimo kontrolu generálního sekretariátu. Já e, e, Mám takový pocit tedy, že eh, máme pochybnosti v tom, zda se ty cíle dosahují a tak je pak vyškrtneme, abychom nevěděli, zda se dosahují. Paní Georgieva a mm, další jsme eh, se na ty cíle zaměřovali, ale generální sekretariát koordinuje generální ředitelství. Jak to tedy mm, tomu máme rozumět? Že to měření toho, čeho dosahujeme těmi penězi, je něco, čeho se vzdáme. Já eh, jsem za posledních deset let viděla znova, znova, že jsme vždy jak se uklidněni lepšími výsledky v prvním období. A teď už vím, že tentokrát, když ty indikátory vyškrtneme, tak prostě budeme mít takové ostrůvky výsledků, ale nebudeme mít jaksi celkový přehled. Můžete, můžete k tomu něco říci, jak by se ty, eh, celkově ty cíle Evropa 2020 měřily? Děkuji. Já mm, se pokusím vyjasnit ne, případná nedorozumění. Strategie Evropa 2020 má pět hlavních cílů. Ty se stanoví na evropské úrovni, že jsou evropské cíle, například 70% zaměstnanost nebo mm, snížení bídy nebo snížení počtu mladých, kteří předčasně opouštějí školy. To implementují členské státy, které se stanovily vlastní národní cíle. To se monitoruje, kom, monitoruje komise a já myslím, že mám mm, pravdu, když řeknu, že eh, v březnu nebo v únoru bude k dispozici podrobná statistická zpráva, kde bude vidět, jak vypadají cíle každého členského státu. Potom v rámci komise různé DG jsou zodpovědné za eh, následný follow-up a za politiky, které ehm, vedou k těmto cílům. Například DG Employment mm, vytváří politiky, které mají vést k 70% participaci na trhu práce. Proto mm, to je zkušenost toho těch odborů, které dělají ty politiky, aby eh, vytvořili správ vlastní aktivitě, jak tedy eh, dospějí k těm cílům. Moje oddělení je zodpovědné za celkovou koordinaci. My jsme tedy eh, vyladili naše indikátory, aby byly relevantní pro nás. Je syntézní zpráva všech výročních zpráv o činnosti, Mm, z které bude vyplývat tady celý ten celkový přehled. Je důležitý princip, aby zodpovědnost měl, nesl ten, kdo má moc nebo pravomoc implementovat. Jinak je odpovědnost za věci, které nekontrolujete. A my se snažíme tedy vyladit a vyjasnit, kde ta odpovědnost je. A v Evropě 2020 je to dobrý příklad ukázat, e, za co je zodpovědná komise, za co je zodpovědné členské státy a to monitorovat bianuálně tedy, protože změny jsou pomalé a z roku na rok je to obtížné. Ale každé dva roky je možné demonstrovat, zda se posunujeme dopředu nebo ne. A realita je bohužel s ekonomickou krizí v posledních letech, že jako Unie jsme nedělali ten pokrok, jaký bychom si přáli v oblasti, jako je vyšší participace na trhu práce nebo procento HDP jmenované, věnované výzkumu a vývoji, ale dosáhli jsme pokroku v cílech vzdělání, počty mladých, kteří odcházejí ze školy bez kvalifikace klesá a počet lidí, kteří mají um, mm, vyšší vzdělání akademické nebo, nebo vyšší odborné, roste. Současně sledujeme um, cíle v oblasti skleníkových plynů a tak dále. Takže důvod, proč ale jinde nejsme blízko těch cílů, souvisí s ekonomickou krizí za poslední let. Děkuji mnohokrát za vyjasnění. To znamená, do budoucna najdeme ve vaší zprávě krásnou kapitolku o tom, jak se blížíme, jak jsme se přiblížili cílům, či jak jsme od nich ještě vzdáleni. Dobře, tak budeme doufat, že o tom budeme diskutovat s vámi i nadále. Tato zpráva je pro nás nesmírně důležitá, protože kolegium komisařů nese politickou odpovědnost za řízení rozpočtu generálního ředitelství můžou říci novým mm, členům, že komisaři nemají žádnou kompetenci pro rozpočet, nemají ani pravomoc k podpisům, to dělá generální ředitel a to je důležitý dokument převzetí pravomocí. V této zprávě syntezové eh, eh, nebude vykázána žádná chybovost za celkový rozpočet protože v této shrnuté zprávě musíme operovat na základě vědomostí, které získáme na základě se zprávy o, ze výroční zprávy o činnosti generálního ředitelství. A když čteme tu souhrnou zprávu, tak je velice obtížné, obtížné vytvořit si přehled, takže bylo by skutečně jedno z našich práci, eh, přání více poprasovat na této souhrné zprávě E, protože ta samozřejmě je vybudována na jednotlivých výročních zprávách týkajících se jednotlivých aktivit. A já jsem byla překvapena, když jsem viděla, jak moc jsme museli opravovat čísla dodaná členskými státy co do implementování. Je dobře a je důležité, že to bylo opraveno a chci také poděkovat za zpřístupnění mechanismů musím říci, že ve všech předešlých letech tyto mechanizmy buď nebyly prováděny, anebo nebyly zpřístupněny. E, takže jsem byla velice překvapena, protože tady sedíme pospolu a snažíme se, ale když potom vidím, že e, některé věci se nám vůbec neříkají, to znamená, že buď nás považují za hlupáky, e, že prostě nepocho- ne, nevíme řadu věcí a potom musíme rozhodovat, ale na základě nedostatečných informací musím říct, že proto jsou pro nás ty informace tak důležité. To, co jsme dostávali v minulých letech, nebylo ani zlomeček toho, co jsme dostali letos a za to bych, mm, na to bych chtěla tedy odkázat ve srovnání s minutými lety, kdy jsem byla skutečně smutná, protože jsem se domnívala, že jsme prostě mm, trvali na tom a přitom to nebylo považováno za důležité. A generální ředitelství pro rozšíření dělá takové věci, jako že na základě odhadů ehm, pro kalkulaci projektů potom na konci eh, zase něco zahrnují do té kalkulace, eh, čili chci se zeptat, jak spolehlivé jsou údaje, které jsme dostali tento rok a děkuji vám předem za odpověď. Thank you. I think, um... Děkuji. Tak, tom, co jste řekla, paní předsedkyně. Slyším, že jste spokojenější s touto nejnovější zprávou, že začínáme poskytovat vý, spíš ty informace, které chcete. My samozřejmě máme informací tuny, ale otázka je, jak z nich vybrat to podstatné eh, nebo to, co chcete slyšet a pak, když budete mít pocit, že něco chybí, tak vám to rádi poskytneme. Samozřejmě toto je i nadále výzva, protože členské státy často informace poskytují pomalu, nebo je poskytují neúplné a tím pádem je velmi složité získat jasný, ostrý přehled o situaci v jeden konkrétní moment. Samozřejmě vy máte informace o té finální chybovosti, ale jakým, teď je otázka, jakým způsobem do toho zahrnout opravy a korekce, které trvají déle než jeden rok takže eh, vlastně měříme různé věci. My tvrdíme, a tvrdíme to i nadále, že důležité je chránit rozpočet na konci celého tohoto procesu a zjišťovat, zda se věci děly náležitě, spíš než získávat přehled o té situaci v jeden konkrétní den. Takže ano, je to výzva. My chceme poskytovat nejenom informace, které jsou fakticky správné, ale chceme poskytovat informace, které umožní ekvivalentní srovnávání a právě proto dochází tak, k tak živé debatě s účetním dvorem, jak měřit chybovost a jaká úroveň chybovosti má způsobovat obavy a jaká chybovost je takovéto nutné minimum. My velmi často musíme také vysvětlovat médiím, že chybovost nerovná se podvod a často je těžké lidi o tom přesvědčit. Nee. Um, Kann aber Betrug sein. No, to může být podvod. Nemusí, ale může. Jak spolehlivá jsou čísla za tento rok? Um, we, as you know, we have... Jak víte, my máme naše interní audity a pak provádí audit ještě účetní dvůr. Ale podle obou dvou systémů ta čísla, která podepsali generální ředitele a které tady za která se zaručují komisi a za která se komise zaručuje vás, jsou spolehlivá. To neznamená, že se nemohou zlepšit. My se snažíme zlepšovat neustále. Ale snažíme se také vysvětlovat kontext těch čísel a jejich komparativitu. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že ta čísla spolehlivá jsou. A tam by... No dobře, tak jsem taky spokojená teda. V dotaznících se zaobíráme také s tématem tabáku. Dohoda o tabáku prodloužení s Philip Morrisem, vy jste řekla, že tady ještě nepadlo žádné rozhodnutí. Smím se tedy zeptat, jak dochází k hledání rozhodnutí na komisi, podle jakých kritérií se postupuje, jak eh, dosavadní dohoda se hodnotí, kdy se bude hodnotit, kdy dostaneme my to hodnocení, abychom do toho mohli také mluvit, protože my si myslíme, že můžeme spolu mluvit do této dohody o tabáku. Možná, že to ještě nebylo konstatováno oficiálně, ale rozhodně bychom skutečně byli potěšeni, kdybychom do toho byli zapojeni. Děkuji vám za odpověď. Well, Madam Chairman, as we replied... No, paní předsedkyně, eh, podle naší odpovědi na otázku zatím nepadlo rozhodnutí. Eh, komise nezasedá ani tři měsíce, takže zatím se nedostali k tomu, aby měli stanovisko ke všemu, co mají na stole. Mohu vám říci ale tolik, že Jakmile komise o něčem rozhodne, budeme vás informovat. Jak víte, stávající dohody s různými tabákovými společnostmi byly vyjednány se, se záměrem bojovat proti pašování cigaret a proti daňovým únikům a byly to dohody velmi lukrativní v tom smyslu, že přivádějí finanční příspěvky zpět do členských států a zhruba 10% z toho pak jde do rozpočtu Unie. Takže eh, až kolegium bude mít čas podívat se na toto všechno a bude se rozhodovat, zda se ty dohody mají prodlužovat nebo obnovovat, tak vás samozřejmě budeme informovat, ale zatím se o ničem nerozhodlo. Tak no, to sama bude. Ano, ale to jsme věděli už předem. Jak dochází k rozhodování, podle jakých kritérií se to měří, eh, protože eh, v minulosti po potírání pašování zrovna dobře nedopadlo. Mm, proto by pro nás bylo důležité, kdyby se nás informovala o tom, podle jakých kritérií se postupuje. Prosím, poněkud podrobněji. Well, again, when we... Eh, tak ještě jednou. My připravujeme ten rozhodovací proces pro komisi a podíváme se přitom samozřejmě na výsledky stávajících dohod. Budeme chtít také znát názory členských států na to, zda si oni myslejí, že ty dohody jsou užitečné, protože jsou vytvořené, aby pomáhaly hlavně finanční situaci členských států při boji s pašováním. Takže i to bude součást toho hodnocení, které proběhne, než se podnikne nové rozhodnutí. Ale Opět říkám, samozřejmě, až se začne rozhodovat nebo se rozhodne, vás, eh, tak vás rádi budeme informovat o tom, zda a proč se komise rozhodne ty dohody prodloužit nebo ne, ale zatím je to skutečně otevřená věc. Also ich bin dann gespannt drauf. No to jsem tedy zvědavá, jak se rozhodne, protože tento výbor se pokouší eh, eh, získat náhled do dokumentů týkajících se této dohody o tabáku a pořád jsme na začátku operace. My jsme se stavili rozsáhlý seznam dokumentů, do kterých bychom rádi nahlédli. Známe tyto dokumenty, protože se citují zase v jiných dokumentech, to znamená, tyto dokumenty existují, ale my jsme je doposud nedostali a dozvídáme se, že dokumenty na komisi vůbec nejsou k dispozici, že je třeba poptávat se průmyslu tabáku, jak ty odpovědi dostat. Může být, že máme problém s vedením spisu? Um, I'd have to check exactly, Madam Chairman, but I think we have made... Musím to ověřit, ale myslím, že jsme tě, hodně těch dokumentů zveřejnili, oni jsou veřejně dostupné, takže pokud máte seznam dokumentů, eh, které mm, nebyly poskytnuty, tak já se na to ráda podívám, ale pokud vím, tak hodně těch dokumentů bylo dáno k dispozici výboru a také byly zveřejněny, takže bych, musela, mm, bych potřebovala vědět přesně, k jakým dokumentům myslíte, že ještě nemáte přístup. Tak tady myslím si, že jsme vám poslali ten seznam, bylo to snad 10 stran, jestli si správně vzpomínám a můžu vás skutečně ujistit, že tyto dokumenty nejsou zpřístupněny ani veřejnosti, a ani nám a to tedy e, skutečně si děláme starosti. Proč? Proč je nemáme? Ale je to pro nás důležitý bod, protože samozřejmě pouze v případě, že budeme schopni se podívat na minulé dohody, můžeme posoudit, zda je moudré je prodloužit, čili důležité, abychom postoupili dál v tomto bodu a budeme-li i nadále mít podporu, tak je to pro nás důležité, by to bylo pro nás důležité. Pozitivně ještě se chci vyjádřit k jednomu bodu a sice OLAF a mechanizmy clearingu za který odpovídá generální sekretariat. To tedy znamená, že generální sekretariat komise mm, přeskoumala všechny případy, kde se jedná e, o to, že OLAF pracuje proti potírání podvodů zaměstnanců komise a to se jmenuje Clearinghouse. Vy sama sedíte v této skupině komise a předsedáte jí zápisy nám nabízíte, tak samozřejmě my o ně požádáme a nebudeme s tím mít žádný problém ani ve druhém čtení, ale rada bych se vás zeptala, zda dostává tyto informace také super dohlížecí či dozorčí výbor. A taky tady říkáte, že eh, tyto dokumenty nejsou přístupné veřejně, ale my bychom je rádi dostali. A taky by bylo prýma, kdybychom dostali Memorandum of Understanding, eh, co se týče disciplinárního oddělení eh, OLAFu. Protože my se domníváme, že to jsou záležitosti, kde bychom se měli zapojit. A pak se ještě chci zeptat. Za prvé otázka zápisu. Zda to dostává supervisory komite, čili rozhodčí výbor. A druhá otázka je, Zda, okamžíček, teď se musím podívat do mých poznámek. Ty, ti tři lidé, kteří v generálním sekretariátu odpovídají za pojednání případu OLAFu pro poskytování dalších, pro další poskytování informací, protože vy říkáte pět lidí, ale v odpovědích na naše otázky říkáte tři lidi, takže kolik jich je opravdu? A pak mám ještě další otázku a sice E, že to jsou místa na plný úvazek, tak oni nedělají celý den nic jiného, než že převádějí dál a poskytují dál informace a dokumenty. V dotazníku Georgievy znělo, že Olaf uzavřel 630 případů na komisi a ve vaší zprávě je 100 případů, to znamená, že některé případy jsou ještě otevřené. Jak to tady vypadá s důvěrností? Musí ty tři osoby dělat všechno, jak rozhodují? a do jaké míry se mohou také vněšovat, protože ten eh, clearinghouse má konkrétní mechanismy pro aktivity OLAFu. Jak tedy může OLAF zůstat nezávislý ve svém vyšetřování, eh, když eh, současně každý krok musí zveřejňovat generálnímu sekretariátu? To můžete rovnou vyšetřovat sami, kdybyste nám k tomu mohla něco říct. Děkuji vám. Thank you very much. I'm happy to explain. Děkuji. Hmm. Clearing um, House ne eh, projednává vedení těch případů. nás je nezávislý a dochází tam ke vněšování. Účelem toho clearinghouse je Eh, dostávat informace o případech, které se potenciálně týkají zaměstnanců komise nebo činnosti komise. A možná je pro vás zajímavé, že to bylo původně vytvořeno kvůli případu Eurostat, um, protože tam o tom komise neměla žádné informace, takže to má signalizovat systémové problémy, kde komise musí posoudit své vlastní interní postupy. Například pokud hm, Olaf vyšetřuje případ, kde je důležité, aby části komise si byly vědomy eh, nesouladů ve vlastních kontrolních procesech související s tendry a podobně, pak je eh, užitečné mít tu, to signalizované systémavě, ať je to tedy moje vlastní odbor, odbor nebo rozpočtový nebo právní služba. Je tedy důležité rozlišovat mezi závěry, které jsou vyvozeny z um, práce OLAFu na případech, slabiny a které, závěry, které z toho komise vyvozuje. Samozřejmě ty informace jsou důvěrné, proto je to distribuováno pouze těm, kdo to potřebují vědět. Eh, pokud nás OLAF informuje o probíhajícím šetření, dejme tomu týkající se zaměstnance komise nebo eh, rozpočtu, za který přímo je zodpovědná komise, tak jsme, eh, tak příslušní komisaři a generální ředitelé pouze jsou informováni, protože ti musí přijmout mm, preventivní opatření na ochranu rozpočtu. Takže to má důležitou funkci, ale ne účastní se nyní, jak se neangažuje ve vyšetřování OLAF. Máme Eh, tři eh, pracovníky, kteří se tomu věnují eh, na plný úvazek. Je to hodně velké množství informací. Můžete konzultovat zápisy a mm, podmínky, podle podmínek dohody s parlamentem, ale ty zápisy nejsou veřej, veřejňovány, nejsou dávány k dispozici dozorčímu výboru a um, v pravidlech pro ten dozorčí výbor proto ani není základ. Máme tři eh, osoby, které pracují na plný úvazek, na tom toto závisí na eh, tom, jak to probíhá. A již ehm, již jsme za poslední rok řešili tady stovku případů, není to nutně sto oddělených jednotlivých případů, ty se, ono se to vrací, takže to je jaksi sto mm, incidentů a proto je tam méně případů mm, z hlediska OLAFu než ty části případů, které my řešíme. Případ může řešit 10 let od um, zahájení šetření do um, justičního řízení a konečného uzavření případu. Takže my se e, zabýváme často opakovaně některými případy podle toho, kde v té fáze toho se, cyklu se nachází. Děkuji vám mnohokrát. Řada kolegů si přeje slovo. Pan kolega Tojer má slovo. Ne, pan kolega Dion, prosím. si ty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji také paní generální tajemnici za to, že nám poskytuje více informací k udělení absolutoria. Velice rád bych se zeptal na téma transparentnosti. To jsou otázky, na které jsme dostali písemné odpovědi, kde se jedná o etický kodex komisařů, strana 12, strana 15 a transparentnost v rejstříku strana 16. Myslím si, že se to dobře zahájilo. Eh, prostřednictvím nového mandatu, který předala komise parlamentu, Juncker ve svém prohlášení zřetelně řekl, že eh, bude vyžadovat větší transparentnost na komisi a že už eh, mm, prosadil k tomu kritéria. A tento týden došlo ke zřízení meziskupiny pro transparentnost a potírání podvodu to znamená, že i v Evropském parlamentu to celé může být více projednáváno a na základě toho Přece jenom ty odpovědi byly příliš stručné a bylo by dobré, kdybychom to mohli eh, trošku prohloubit, co se týče etického kodexu komisařů. Eh, obavy, na kterých se to zakládá, že existuje nějaký ad hoc výbor pro etické otázky a záležitosti, který teoreticky je nezávislý, ale prakticky to jsou přece jenom úředníci komise. A proto je to snad problematické, eh, když nezávislý výbor pochází z té organizace, která má být posuzována. Eh, pokud to bude probíhat dobře, budu spokojená, ale nejsem si jist, že to skutečně tak je. Také bylo eh, řečeno, že takový ad hoc výbor pro etické otázky mm, přebírá úlohy bývalých komisařů a zda tady neexistuje jako konfliktu zájmu. Budete se zaobírat i tím, vzniká otázka, co tedy vzniknete se v případě žalob či stížností, například v souvislosti s integritou při práci komisařů. Etický výbor se tím zaobírá. Ovšem, jakým způsobem rozhoduje to konec konců, rozhoduje to konec konců kolegium komisařů a třetí otázka pomýšlíte na hodnocení situace? Pan Juncker chce prosadit větší transparentnost, více kritérií, a to znamená, že etický kodex by měl být asi znovu prodiskutován. To jsme dostali jenom vágní odpověď. Co se týče skupiny expertů, ptali jsme se na to, jaké pokyny E, byly zavedeny. To je přeci velice důležité, protože komise vyhlásila, prohlásila svou ochotu vůči parlamentu takovéto informace mu poskytovat. Mm, protože už začala jednání o rozpočtu pro rok 2015 a parlament se chtěl podívat na výdaje expertní skupiny, ale to jsme nedostali Komise nám neposkytla kompletní informace o změnách v expertní skupině ani nám nedala zároky za eh, rovnoměrné obsazení této skupiny. To je důležité, protože eh, tyto expertní eh, skupiny musí diskutovat s naším výborem, bude vyhotovena skupina o těchto expertech a jakmile tato studie bude existovat, budeme mít k tomu rozpravu ve výboru. E, za druhé, Evropský ombudsman, e, lépe řečeno ombudsmanka, tam se zpracovává studie, která má být předložena za několik e, měsíců a ta interskupina, meziskupina, tedy te se věnuje také velká pozornost, proto je důležité abychom získali veškerý přístup k těmto informacím a dokumentům reformování ustanovení k expertních skupin, k expertním skupinám byla přece plánována no buď pro tento nebo příští rok, ale nic o tom neslyšíme. Existuje v současné době nějaké zostření ustanovení a pravidel a moje poslední otázka k transparentnosti. Těší mě, že, má, že máme dostat návrh o závazný eh, mm, rejstří či registr transparentnosti. A potom je tady ještě slovo povinný. Eh, eh, tak co, jak definuje komise tento pojem? Um. Děkuji vám. Tak, co se týká uh, té procedury ad hoc, já jsem tady třásla hlavou, protože to skutečně je nezávislá procedura. Máme tři eh, členy výboru, jeden člen uh, eh, sovního dvora, jeden z parlamentu a jeden z účetního dvora, takže nikdo není z komise, všichni jsou nezávislí a dělají to pro bono. A řeší pouze aktivity, které budou řešeny podle jaksi kodexu chování eh, u bývalých komisařů. Eh, mohou je konzultovat u jiných etických otázek, ale eh, to se zatím nedělalo. Takže máte pravdu v tom, že se to týká pouze bývalých komisařů. Pakliže by došlo k nějaké stížnosti na stávající komisaře, to by pak řešila komise sama. A v závislosti na tom, jaké by to byly stížnosti, by to mohlo řešit OLAF, a nebo kolegium jako takové. Z těchto všech důvodů jsme přesvědčeni, že ten systém, který máme, je dosti komplexní a robustní a není nutné etik eh, kodex chování komisařů měnit, protože noví komisaři jsou o tomto kodexu také informováni a jistě ho mají na vědomí. Co se týká expertních skupin, to musím zkontrolovat, ale měla jsem dojem, že vám bylo poskytnuto dosti informací. Já tedy zjistím, jestli se ty informace někde nezasekly, ale uvědomuji si, že mm, respektive vím o různých informacích, které jsem myslela, že vám byly poskytnuty. E, například ty změny, které jsme provedli, jsou, e, že e, připravujeme pokyny pro to, jak se vyhnout střetu zájmu, a to i v expertních skupinách. Prošli jsme také všechny ty skupiny, abychom zajistili, že všichni zástupci v těch skupinách e, učiní jasné prohlášení v tom smyslu, zda zastupují nějaké zájmy a nebo v jaké kapacitě tedy tam jsou. Třeba pokud tam jsou jako jednotlivci. Takže e, ve výsledku to je poměrně intenzivní interakce s těmi skupinami a i s parlamentem. Eh, provedli jsme velké změny v tomto procesu a eh, já se zaměřím na to, kde ty informace zůstaly, pokud tedy nebyly přeposlány a budu vás o tom informovat. Co se týká eh, rejstříku transparentnosti, komise řekla, že tento rok učiní nějaký návrh a v tom návrhu budeme samozřejmě muset definovat, co myslíme tím pojmem povinné. Nechci předjímat, co to bude, ale vím, že eh, první místo předseda Timmermans, který toto bude eh, řídit jménem komise, má záměr diskutovat toto s radou a parlamentem a probírat to, co přesně v tom prohlášení má být. Takže důležitá součást návrhu komise bude muset být, co to znamená povinné a jaký přístup pak lidé budou mít, když budou registrováni nebo když nebudou registrováni. Takže to bude eh, jednoznačně velké téma na pořadu jednání komise, ale nelze předjímat, budeme to muset definovat přímo v těch návrzích. Dobrá, eh, takže bude to chtít ještě pár nápadů, pane De Jongu předložte eh, klidně své definice. Eh, když mi dovolíte poznámku, já jsem eh, stručně hovořila s panem Timmermansem o té otázce toho povinného. A pokud povinné bude znamenat, že to parlament bude dělat taky, tak na to mám názor, protože my jsme nositelé mandátu, ale komisaři jsou pouze úředníci a to je velký rozdíl. A já bych nechtěla, abychom stavěli všechny na stejnou úroveň v této oblasti. Myslím si, že to tady bude velmi napínavá diskuse. Jako další pan kolega Teurer. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, já nechápu, proč máte něco proti, aby poslanci finančně na tom byli stejně jako komisaři, ale možná jsem vám špatně porozuměl. Eh, nicméně, paní Dej, paní předsedkyně, eh, mám dvě otázky. Jedna se vztahuje otázce z toho dotazníku. Vy jste uvedli za období 1.1.2013 do 31.12.2013 počty zaměstnanců a zaměstnankyň. Je to zhruba 500 zaměstnanců, jsou tam ale i smluvní eh, zaměstnanci. My jsme eh, při slyšení s komisaři zjistili a pak jsme se na to i ptali, jaký je vztah mezi místopředsedou komise, eh, místopředsedy komise, kteří koordinují jednotlivé tedy směry komise a mezi těmi komisaři, kteří mají na starosti té technické otázky. A teď slyšíme z komise, že myšleno posílit generální sekretariát. A místo předsedové komise nám teď říkají, že vlastně nemají vůbec přístup k těm um, dodatečným službám, aniž by získali souhlas těch technických komisařů, což je poměrně složitá situace. Takže eh, já se chci zeptat, ehm, co to v tuto chvíli znamená pro generální sekretariát, co vás čeká a zda třeba přemýšlíte o tom, že tento nárůst pracovních míst u vás bude znamenat třeba pokles počtu pracovních míst jinde v komisi. A druhá otázka eh, se týká eh, té právě z vlastní iniciativy hlasované parlamentem k tomu performance-based budgeting, k tomu výkonovému rozpočtování. A má otázka je, jak ze strany eh, generální tajemnice komise vnímáte tento návrh na zavedení výkonnostního rozpočtování? A chci se zeptat, zda generální sekretariát v tomto projektu hraje nějakou roli a pokud ano, tak jakou? Děkuji vám. Eh, paní eh, tajemnice? Děkuji. Ano, pan Toirer má pravdu, že generální tajemník bude hrát silnější roli v nové organizaci komise, konkrétně v tom, že bude kromě předsedy komise podporovat také sedm místo předsedů komise, pět z nichž nemá vlastní generální ředitelství, která by se jim zodpovídala, což znamená, že u generálního tajemníka naroste počet zaměstnanců o 80, tak aby se zvládl ten větší objem práce. Tato místa vznikají na základě toho, že kromě toho, že máme jednoprocentní eh, daň na všechna generální ředitelství, aby tady snižovali početní stavy o 5%, eh, tedy nad rámec té 5% hranice, ehm, tak abychom měli možnost alokovat personál tam, kde je to potřeba. Navýšovali jsme tak eh, velikost DG ECFIN, DG Markt a DG Kom během krize. Takže taky, takovýmto způsobem to bude probíhat. Takže budou to změny uvnitř eh, komise, to znamená jedná se o přehodnocení priorit. Základní rolí pro místo předsedy je eh, řešit projekty, takže oni nebudou rigidně mít na starost po celý mandát nějakou jednu oblast. Budou hrát spíše koordinační roli a e, není pravda, že by neměli přístup k těm dalším ředitelstvím. Oni budou moci využívat všechny zaměstnance komise, ale musí to probíhat organizovaně. Což znamená, že my budeme takový zprostředkovatel eh, u generálního tajemníka. Budeme pomáhat s tím, aby eh, generální ředitelství poskytovaly informace místo předsedům komise a potom moji kolegové budou hrát také tu roli, že budou mít takový horizontální přehled toho, jakým způsobem jednotlivé politiky zapadají do sebe. A kromě toho generální sekretariát je také zodpovědný za reprezentaci komise formálně v parlamentu a v radě. No, takže to, jsou, to je ten institucionální rozměr, který se sem také snažíme vnést. No, ale jak říkám, nová komise nezasedá ani tři měsíce, takže se to celé ještě stále usazuje. Místo předsedové kromě toho budou mít pravidelné schůzky nebo ad hoc schůzky přímo s generálními ředitelstvími, která přispívají k projektům, které ten daný místo předseda vede. Takže například ten první projekt, který už funguje, ten investiční balíček a e, Tady se jednalo o velmi intenzivní spolupráci napříč komisí, e, takže je to skutečně velká změna. Je to nový způsob práce ale myslím si, že díky tomu získáme integrovanější politiky, které rovněž umožní eh, intervenovat při formulaci nových politik mnohem včasněji, než eh, jak tomu bylo doposud. Takže jinými slovy, eh, místo předsedům odpustíme trošku té každodenní práce tak, aby mohli, vést, eh, aby mohli lépe koordinovat napříč celým portfoliem a vypracovávat lepší produkty. No a mé oddělení pak dostane trochu víc zaměstnanců, abychom mohli sloužit těm místopředsedům konkrétně pěti z těch sedmi. Eh, druhá otázka role generálního sekretariátu. My jsme součástí centrálních služeb komise, což znamená, že velmi úzce spolupracujeme s rozpočtem a s lidskými zdroji a samozřejmě také s interními auditory a s odborem pro eh, informační technologie. Takže co se týká výkonového rozpočtování, eh, společně se teď snažíme vypracovat postupy, jak tuto novou metodologii v komisi zavést. Připravujeme prokyny pro generální ředitelství, jak mají tato vypracovávat své výroční zprávy, Někteří generální ředitelé přemýšlejí o tom, že by zavedli nové vyhodnocovací postupy, takže eh, a pracujeme také na systému rezervací, zajišťujeme, aby kolegové měli akční plány, aby eh, ty projekty, na které se zarezervují prostředky, skutečně probíhaly, ale my se zkrátka snažíme centrálně pracovat na odstraňování problémů. No a stejné postupy budeme používat i při kontaktu s operačními generálními ředitelstvími, tak abychom soustavně podporovali eh, performance management culture. Takže snažíme se eh, lidem pomáhat překonávat problémy a snažíme se překonat to, že jsme vlastně přímo zodpovědní pouze za 20% rozpočtu, takže se snažíme členským státům pomáhat zvládat těch zbylých 80%. Next auf der Rednerliste ist der... Další je kolega Lumen, prosím. Děkuji, také já chci poděkovat um, tam tajemnici, eh, že mezi nás přišla. Měl jsem dvě otázky, ale první um, otázka pana de Jong o registru transparentnosti. Já jsem chtěl aktuální informace o interinstitucionální institucionální dohodě. Možná bych se ještě chtěl zeptat, zda víte, jaký je názor rady na toto, protože my budeme samozřejmě je muset přesvědčit, že to je dobré. E, druhá otázka se týká Olafa. Olaf, pardon. Um, um, Olaf a dozorčí výbor, tam jsou jasné, jasné napětí které eh, čas od času začne být poměrně eh, ošklivé. Já chápu, že se nechcete míchat do fungování těchto dvou orgánů, především OLAF, protože ty si velice hlídají svoji nezávislost. Mě by zajímalo, zda mm, hrajete nějakou roli nebo máte nějakou roli, eh, co se týče vztahu mezi těmi dvěma organizacemi a pokud je spor, zda tedy Eh, toto posuzujete také, protože v tuto chvíli ty pracovní vztahy nejsou dobré a já věřím, že to má vliv na to, jak fungují v tuto chvíli. Děkuji. K té první otázce nemohu říct nic úplně konkrétního, ale mohu říct, že eh, Rada v poslední době začala Eh, mluvit o registru transparentnosti, což je samozřejmě předehra k eh, tomu většímu zájmu. Rada eh, má ten názor, že struktury rady jsou mm, obtížné, jaksi, nebo ne, mm, nejsou předmětem lobbingu. A mm, pod tlakem z naší strany, z vaší strany je tady určitý vývoj. A my doufáme, Vzhledem tedy k mm, snaze komise o institucionální dohodu máme v současnosti dohodu mezi mm, komisí a parlamentem a přáli bychom si i účast rady. Takže jsou tady, je tady jaksi mm, jsou tady pozitivní známky. Co se týče vztahu mezi OLAF a dozorčím výborem, nemyslím, že to je tedy um, úkol komise. Dozorčí výbor má garantovat nezávislost OLAF, to je konkrétní úkol. My velice respektujeme nezávislost OLAF, nechceme se na tom podílet už protože existuje ten dozorčí výbor. Takže já tady nevidím nějakou roli komise. Další eh, kolega Perinsky, prosím. Děkuji. Paní eh, generální tajemnice, já se chci vrátit ke dvou otázkám, které tady byly zmíněny na, na úvod, a to je Evrop, strategie Evropa 2020 a také, eh, co byste říkala, co se týče chybovosti zločinnosti a mm, podvodu. Už jste uvedla ve svých písemných odpovědích, že je tady určité jaksi přidělování odpovědnosti členské státy a zodpovědné za e, různá portfolia komise jsou ve vztahu k Evropě 2020, ale Mm. Vzhledem k vašim obsáhlým zkušenostem a mm, o tom, jak funguje komise a obecně vývoji Unie, nemyslíte, že zjištění z té zprávy komise e, mm, ukazují, že už desetiletí Unie Hmm. je um, v podstatě takovým strojem ke konvergenci a krize e, spochybnila toto, tuto funkci. Zda tedy to stále ještě tak funguje. My jsme um, ne, nedomníváte se, že Mm, generální sekretariat mm, má jaksi řídící koordinační funkci. Nemyslíte si, že by měl být ambicioznější, mm, iniciovat větší koherenci v implementaci 2020 a kriticky hodnotit, zda a jak bychom měli postupovat v příštích letech s ohledem na všechny komentáře a návrhy z veřejných konsultací. My tedy očekáváme se zájmem sdělení komise. Ne druhá věc. Um, a to je to takové obtížné rozhodování nebo rozlišování a vhodných krocích, co se týká nesrovnalostí, Eh, mm, rozlišování těch, kteří jsou, kde jsou podvody a kde nejsou podvody. Nás by zajímal, eh, nebo nám jde o co nejlepší ochranu finančních zájmů Unie. Nejlepší způsob, jak chránit finanční zájmy, je zajistit co nejlepší využívání finančních zdrojů, můj, moje osobní obava je, že když se zaměřím, zaměříme pouze na ty podvody, i když si tedy zaslouží co nejvyšší pozornost a nejpřísnější eh, opatření, by neměly zastínit um, eh, mm, jaksi o obavy eh, týkající se nesrovnatelností, které nejsou podvodem, ale který, které vyžadují koherentnější přístup na straně komise. Ehm, děkuji a já velice oceňuji to, že můžeme vyslechnout vaše odpovědi. Děkuji. Já sdílím váš názor, že jedna z věcí, které um, přispěla k tomu, že Evropská unie byla jaksi strojem ke konvergenci a e, během krize e, nebyla schopna takto fungovat. E, je otázka, co s tím. A při vším respektu vůči komisi se nedomnívám, že sami to zvládneme. Když říkáme, že jsme zodpovědní za koordinaci, řízení a stanovení jaksi cílů, tak my předkládáme návrh a plnění závisí do míry, s jakou je e, ten návrh akceptován a implementovan. To jsou oblasti, kde členské státy mají um, pocit, že oni musí stanovit ten rytmus. My tedy stanovíme cíle 2020, členské státy si stanoví individuální cíle, některé jsou více ambiciozní než jiné, které jsou více reálné než jiné. Eh, mm, doufám, že po krizi bude důležité, aby nejenom komise, ale eh, komise, mm, jak především posoudila, zda stále máme správné cíle. Já bych řekla, že jsou to mm, vlastně cíle, které schrnují společnost, jakou bychom si přáli do budoucna. Eh, zda je tedy třeba je přizpůsobit a jak zdvojnásobit úsilí, abychom jich dosáhli. My jsme se tedy snažili um, pomocí toho mm, řízení mm, výsledků přispět k tomu, aby nové strukturální fondy, eh, cíle 2020 tedy byly mainstreamovány do těch fondů, aby členské státy nebo kde členské státy mají usilovat o energetickou účinnost a podobně. Když komise přijde se svým hodnocením té strategie a toho, kde je třeba to přizpůsobit, tak nejdůležitější otázka je tedy dlouhodobá, protože naše analýza je taková, že e, do značné míry ta krátkodobá opatření, které členské státy mají e, přijmout, jsou jaksi aktivněji sledováni a mm, v oblasti, co se týče vzdělání nebo výzkum, vývoj, Eh, mm, my se proto domníváme, že bychom měli eh, zajistit, aby Unie byla tím strojem po konvergenci. A pak musíme posoudit, co můžeme udělat pro využití všech prostředků, které máme k dispozici. Mm, část odpovědi je ty věci mm, navázat, tedy Eh, navázat na sebe ty, ty eh, prostředky, které eh, povedou k dosahování těch cílů, proto abychom se ten stroj ke konvergenci znovu rozběhl, tak musíme tvořit investice a důvěru ty investice, především ze soukromého sektoru. To jsou všechno způsoby, jak se pokusit svázat nástroje a politiky na ty cíle. Takže tady o tom se dá mluvit dlouho. Je to ale sdílená odpovědnost. My můžeme prezentovat ty myšlenky, můžeme ukázat, jak ty nástroje spolu mohou být propojeny, ale každý členský stát musí najít konkrétní mix pro svoji společ, specifickou situaci. Já uh, souhlasím s tím, že je důležité rozlišovat mezi nesrovnalostem a podvody na všech úrovních. Já si nemyslím, že můžeme Mm, vždy mm, být příliš laxní vůči podvodům, ale musíme být opatrní s tím, jak řešíme nesrovnalosti, které nejsou podvodem. Komise v řadě svých dokumentů um, zdůrazňovala um, jaksi náklady na kontrolu. Kontroly potřebujeme, ale nesmí být tak obtížné a náročné, aby zabránili, zastavili implementaci. A pokud jsou nesrovnalosti, které je možné korigovat, tak by měly být korigovat. Měly být korigovány. Um, domnívám se, že to je otázka rovnováhy, je to otázka Eh, uvědomění si, že spousta chyb se dělá v dobré víře, takže my bychom měli zjednodušovat pravidla, která jsou často velmi složitá. Mm, byli jsme zklamáni, že jsme eh, chtěli zjednodušit MFF, ale bohužel eh, výsledkem mm, legislativního postupu bylo něco mnohem složitějšího. Takže musíme i nadále usilovat o zjednodušení, způsoby, jak korigovat nesrovnalosti a chyby, které nejsou podvodem, ale které nejsou plně v souladu s tou legislativou. Musíme mm, dbát na náklady kontrol a dopad kontrol, který by byl příliš ehm, příliš tedy směřoval jedním směrem a ztráta za účel legislativy. Absolutně má, na, máte po svém boku, protože i pro nás jsou tyto záležitosti důležité, ale tak jednoduché to není. A nyní kolega Arnold. Děkuji, já bych se pouze vrátil k tomu clearinghouse, jestli mohu. Pokud správně chápu, tak popisujete případy, které se dostaly k Olafu a Olaf tam třeba identifikoval strukturální nějakou slabost. A pak se to přeposílá clearinghouse, tak aby komise tyto věci mohla jak si vyřešit a zlepšit svou praxi. V té situaci musí panovat určitý stupeň důvěrnosti, to samozřejmě chápu. Pak je zde ta přirozená rovnováha mezi důvěrností a transparentností. A na to směřuje má otázka. Co můžeme udělat proto, aby tyto otázky byly co nejtransparentnější? Já e, chápu, že momentálně se jedná o takový zabezpečený prostor, kam mají přístup jenom někteří lidé, kteří se pak mohou podívat do té dokumentace ale chci se zeptat, jestli můžeme něco udělat například s redigováním těch informací tak, aby ten obecný princip byl dostupný veřejně, aniž bychom zveřejnili cokoliv důvěrného. Je možnost třeba něco publikovat s odstupem, eh, aby mezi tím mohly doběhnout eh, procesy, které OLAF dělá, A e, co se týká tady toho tématu obecně, chci říct, že to chápu, ale přece jenom e, slyšíme tu o důvěr, důvěrnosti, ale ne o nic o tom, co se děje, abychom zajistili i transparentnost. A tu také potřebujeme. Ano, e, je zde také ten velmi důležitý princip prezumpce neviny. A dokud nějaký případ neuzavře soud, musíme prezumci neviny hájit. Takže nejedná se pouze o redakci určitých informací, ale je to také otázka ochrany osobních údajů, práva na soukromí a ochrana prezumce neviny. OLAF pravidelně vydává zprávy o případech, které již obsahují informace o těch případech, které tady OLAF řeší. A pakliže nějaký případ se e, ukáže, že se týká nějakého úředníka komise, tak komise také příslušným náležitým způsobem vydává informace o tom druhu případu, kterého se to týká. Takže opět informací je dostupných podle mého názoru celá řada. Protože všichni sdílíme ten základní princip transparentnosti, ale myslím si, že je poměrně, důležit, e, poměrně složité jít ještě dál, aniž bychom nespadli Eh, aniž bychom spadli eh, do té oblasti, která již porušuje prezumci neviny. Myšlenka publikovat něco s odstupem, on ten odstup bude velmi dlouhý, protože ty procesy jsou velmi dlouhé. Může to trvat třeba několik let. A ty národní legální systémy tyto případy řeší velmi pomalu, alespoň z mé zkušenosti. Takže Můžeme se na to jistě zaměřit ještě jednou, podívat se, jestli můžeme něco dělat, ale je velice důležité, abychom chránili prezumci neviny a abychom respektovali také soukromí právo na soukromí a na ochranu dat. Další na seznamu je pan kolega Štas. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Dej, za vaše písemné odpovědi. A dostali jste celou řadu otázek k tématu OLAFu. Každý samozřejmě chápe, že komise, a to stojí také v nařízení, se může vměšovat v průběhu vyšetřování OLAFu. To je naprosto jasné. Na druhé straně musí komise stejně jako Evropský parlament a dohlížecí výbor na to, aby OLAF prováděl věci správně. A podání zpráv a výroční zprávy musí být také podány srozumitelně. Mm, Například teď tady máme co dočinění s počtem případů, které byly, jejichž vyšetřování bylo zahájeno a e, jaká práce se vykonává, no musí se přece kontrolovat, zda se to provádí správně. Stále více kolegů v parlamentu i těch, eh, kteří sedí v dozorčím výboru, začínají stále více pochybovat o tom, jak Olaf a generální ředitel Olafu nakládá s vytvářením pracovních statistik. Existují určité zprávy nebo zpráva, která říká, že generální ředitel vedoucímu oddělení uložil aby systematicky záležitosti byly zahajovány a on je sám uzavírá. Ehm, v tom případě je to měření činnosti lepší, ale eh, způsob, jak se postupuje při řešení podvodu, eh, Olaf nechává některé věci ležet stranou. Něco se prostě zahájí a pak se to zase uzavře a tím pádem eh, doba trvání vyšetřování je kratší, než to původně trvalo a dělá se to zcela umyslně. Eh, ze zprávy vyplývá, že, mm, titul, že se změní titul případu Olafu že už se nelze odvodit z názvu té kauzy, oč se vlastně jedná a proto je to méně transparentní pro ty, kteří nad, to mají vykla- nad tím mají vykonávat dozor. Eh, teď tady obíhají nějaké záležitosti i mm, ve veřejných oblastech. Domnívám se, že dozorčí výbor Olafu k tomu bude zpracovávat nějakou zprávu. Víte něco o takových eh, běžících praktikách? Způsobují vám obavy? A dozvíte se něco víc a jaká opatření budete realizovat. Vy, tedy ne vy, ale celá komise samozřejmě. Jaká opatření může komise uskutečňovat, aby, se, aby generální ředitel něco dělal pro to, aby se s, těmi prax, s touto praxí skoncovalo? aby eh, skutečně vše bylo v souladu. Transparentnost, ale také přehlednost. Ano, e, je důležité pochopit status OLAFu. OLAF je administrativně součástí komise, ale je zcela nezávislý, co se týká jeho vyšetřovacích pravomocí. Takže my se neptáme, jakým způsobem oni vytvářejí statistiku nebo jak dlouho jim trvá, než otevřou a zavřou případ. To by bylo interferování do jejich aktivity a to neděláme. A proto konec konců máme i ten dozorčí výbor, který zajišťuje, aby byla hájena nezávislost OLAFu a pakliže existují nějaké pochyby, co se týká provádění činnosti OLAFu, tak pak máme jiná tělesa, která se tím budou zamývat, zabývat, ale komise se neangažuje v tom, jakým způsobem OLAF spravuje své záležitosti a já si myslím, že by bylo špatně, kdybychom to dělali. Takže my to neřešíme. Oni jsou administrativně součást komise, spadají pod náš služební řád a tak dále, ale způsob, jakým vedou své případy, do toho nám nic není. Já jsem příští na, jako další na seznamu řečníků, proto uh, si teď beru slovo. Já bych chtěla pokračovat v tom bodě, který tady vyjádřil kolega, nejedná se přeci o vměšování způsobu vyšetřování, nejbrž. jedná se o to vněšovat se do způsobu, jak tady lidé a vysoké instituce jsou zcela vědomě nesprávně informovány. Podívejte se, eh, když komise konečně nezahájí eh, vyšetřování v otázkách práva úředníků, eh, tak vám to vybouchne pod rukama. Dostáváme informace, chtěla bych to přečetla. Přečíst, pardon. Regards the duration of selections. Je mi tedy líto, že moje angličtina není zase tak dobrá, ale pokračuji citovat. V citování It may take several months before incoming information becomes registered a case in the system. It's only after the registration. Je to až eh, po registraci jako případu, kdy se začíná počítat uh, ta lhůta 60 dnů. Proto informace eh, na uh, 6 měsíců byla um, posouzena do 60 dnů a je prezentována veřejnosti. Uh, při respektování lhuty v, podle nařízení. Během první poloviny roku 2014 více než 350 eh, případů bylo pozastaveno na několik eh, měsíců, aniž by byly registrovány. Takže víte, když my si musíme udělat pořádek, tak to děláme, ale potom dojde skutečně k zemětřesení a chcete-li tomu zabránit, musí komise konečně jednat. Musíte něco dělat, takhle už to nemůže pokračovat. Tady je více ve hře, než jenom efektivní boj proti podvodům. Přece jenom si dělám trochu starosty, že všichni, kteří si míjí ruce v nevině, říkají, to není náš problém. Dozorčí výbor se pokouší to dělat, ale celé měsíce, celé měsíce je utěšován a nedávají se mu statistické údaje, i když Olaf je má. E, ty lidi to mají skutečně těžké, vždyť to víme. Oni potom se obrací na nás a říkají, takhle to nejde dál. A teď tady je plán, že dozorčí výbor bude obsazován lidmi, kteří jsou jen sami. Já vím, že v členských státech existují operace využívat ten vyšetřovací výbor, aby se tam posadili jenom lidi, kteří jsou takzvaně hensam, i když eh, to nic nepřinese. Ale proč? Jestliže komise tady nezačne jednat, začneme jednat my. Takže tyto věci berte prosím velice vážně. My se na to budeme stále ptát a budeme chtít odpovědi. A musím říci, že právě proto, že, se nám celkově, že nám celkově jde o boj proti podvodům, prostě nemůžeme se spokojit s tím, že musíme počítat s tím, že e, statistiky, které se nám předkládají, nejsou v pořádku. Už jsem k tomu měla více rozhovorů, už jsme to, o tom jednali i tady ve výboru s generálním ředitelem a mohu vám říci, že komise by měla jednat, protože úřednické právo vám dává tu možnost. Ráda bych od vás slyšela odpověď. Protože komise není zodpovědná za provoz OLAFu tím způsobem, jakým zodpovídá za provoz generálních ředitelství. Já jsem se snažila vysvětlit, že komise zde hraje administrativní roli tím, že tady ubytuje OLAF jako součást své struktury, ale komise není zodpovědná za způsob, jakým OLAF provádí své úkoly. Eh, generální ředitel za vámi pravidelně chodí, může vám podávat zprávy, žádat o zlepšení a tak dále, ale komise nemá moc zapojovat se do toho, jakým způsobem OLAF řeší své každodenní záležitosti. Tak to je právě řešeno. My nemáme možnost intervenovat do činnosti OLAFu a do vedení případu. Je mi líto, ale taková je zkrátka právní situace. My nejsme ten správný, komu toto říkat. Toto musíte říkat samotnému generálnímu řediteli anebo dozorčímu výboru. Sind Ihnen denn, der Kollege Stas hat Kolega Stas se vás ptal na to, zda víte o všech těchto případech. I've heard what you said here today. Eh, slyšela jsem to, co tady dnes zaznělo, ale vzhledem k tomu, že za to nejsme odpovědní, tak ne. My ty žádosti o informace nedostáváme, protože nejsme ten správný referenční bod. To se musí řešit s OLAFem přímo. Next of the list is... Další na seznamu je pan kolega Celer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych se rád vrátil na k strategii 2020 a dosahování cílu. Většinu svého života jsem strávil v zemi, kde plánované hospodářství bylo nejvyšší metou a i když existovaly velké plány a báječné zprávy o tom, jak se plány plní, tento stát už neexistuje a rozhodně nad tím nepláču. Eh, ale jako důsledek toho bylo, že systém sociálního trhu zvítězil nad systémem plánovaného hospodářství. A eh, za to bych se podepsal. Pod to bych se podepsal. Promiňte, máme tady plány s dosahováním cílů, ale otázkou je, jakým způsobem se kontroluje, že se ty cíle skutečně dosahují Myslím si, že takovou blamáž, kterou jsem zažil v roce 2009, když jsem zahájil svou práci v parlamentu, bychom si už neměli dovolit. Tenkrát se to všechno jmenovalo Lisabonská strategie a bylo to v tichosti pohřbeno, aniž by se o tom diskutovalo alespoň s tím vágním pojmem, že se toho nedosáhlo, protože svět se rozvíjel jinak, no tak a co Máme teď novou strategii. Pět let se pohybujeme v rámci této nové strategie. Pět let je za námi a v rámci této nové strategie by si, myslím, bylo na čase konstatovat, kde si stojíme, a neměli bychom udělat tu chybu, aby jsme si přehazovali odpovědnost, že to, toto jsou cíle členských států a toto komise nikoli. Ne, členské státy a evropské instituce tvoří dohromady Evropskou unii a pak, když máme nějakou cíle, pardon, nějaké evropské cíle, tak je to otázka komise, ale i parlamentu dbát na dosahování těchto cílů. Jinak jsme nevěrohodní a nová komise i parlament teď pět, vlastně čtyři a půl roku, budou ještě pracovat do roku 2019. No a pak se ukáže, zda tato strategie měla úspěch či nikoli. A myslím si, že ty velkolepé projekty, a tak to pocituju já pořád, eh, ne dosahujeme, ale byli bychom povinni jich dosáhnout. A když konstatujeme, že určité cíle z objektivních důvodů nebyly dosaženy, protože se svět rozdělil, bychom si to přáli, eh, tak je musíme změnit, aby to byly správné cíle. A myslím si, že toto bychom měli také silněji popularizovat. Mm, každopádně, když hovořím s kolegy z národních či regionálních parlamentů, ty mají zase své cíle, ale slovo 2020 tam najdu jenom u několika málo expertů, kteří o tom vědí. Není to prostě eh, ve společném povědomí eh, a myslím si, že by to měli vědět i politici na více úrovních, než abychom si tady představili, že Evropská unie společně dovede Eh, ty projekty k úspěchu. Musí se to dít eh, ve vzájemné spolupráci. I při implementování nových programů bychom měli dbát na to, že jsme zase se dostali do spožení například partnerské dohody, větší část operačních programů třeba ve strukturální politice, o tom už bylo dávno rozhodnuto a měly být zahájeny práce v roce 2014, čili čas letí, eh, těch 4,5 roku velice rychle uplyne a už teď bychom se měli připravit na to, abychom si stanovovali reálné cíle a ne, abychom zase eh, po těch pěti letech říkali, no to byl dobrý nápad, ale nedopadlo to, tak si zase stanovíme něco jiného a půjdeme do voleb. Uh, thank you very much. I'm, I... Děkuji. Já mám velké pochopení pro to, uh, vaše úvahy. Uh, musíme být opatrní, abychom neměli příliš mnoho cílů, které pak nemůžeme splnit. Ale eh, to, co se měří, se, eh, toho se dosáhne. Cíle jsou užitečné, pokud jsou dobře vybrané. Myslím, že cíle jsou užitečné i na e, zvyšování povědomí, upozorňování, alespoň v částech e, strategie 2020 se e, ukázalo, že státy si byly vědomi toho, že neinvestují dostatečně do výzkumu a vývoje. Například jsem zmínila mm, to, to školství, opouštění škol. A protože se to stalo stálou částí té strategie, tak řada členských států aktivovaly e, více politik, které snižují počet mladých, kteří opouštějí školy bez kvalifikace. Já se domnívám, že to se týče zvyšování povědomí, um, tak ta strategie byla užitečná. A jedna ze změn po Lisabonu, což je jeden z důvodů, tedy proč myslím, že to nebylo nakonec úspěšné, že tam bylo příliš mnoho cílů které nebyly prioritizovány, nebyly implementovány. Takže myslím, že je důležité stanovit cíle jako směřování a mobilizovat eh, ve snaze je dosáhnout. Členské státy nejsou ochotny eh, stanovit závazné cíle, to souvisí s tím, že se bojí, že by je nemohli dosáhnout. A to je realita. My se snažíme navázat cíle s prostředky, jak je dosáhnout. Mm, prostředky z evropského rozpočtu v některých zemích jsou mm, významné, mohou mít katali, eh, efekt katalyzátoru, ale současně je to jenom 1% HDP, že nemůžeme transformovat Unii jenom tím, ale tím, že navážeme politiku um, s rozpočtem pomocí economic governance, tak tím se snažíme ty prostředky dát jaksi eh, ke směřování k těm cílům. To můžeme na evropské úrovni. Nakonec ale ty páky jsou na národní úrovni. Členské státy jsou zodpovědné za většinu implementace a to se nezmění. Myslím ale, že na úrovni EU můžeme udělat hodně, abychom mobilizovali, abychom pomohli členským zemím jít jiným směrem, abychom jim dali politickou podporu a v některých případech také um, finanční podporu. Trvá to ale dlouho, um, trvá to leta, aby um, toto bylo stále prioritou. Souhlasím s tím, že ta strategie není tak dobře známa, jak bychom si přáli my se snažíme eh, tady posílením ehm, pracovníků v reprezentacích eh, eh, zajistit, aby národní parlamenty, místní aktéři se toho více účastnili. Je to, jde to pomaleji, než bychom si přáli, ale rok po roce je větší zájem, i občanská společnost s námi chce spolupracovat a mm, pomáhat dosahovat ty cíle. Není to je tedy úplně dokonalá odpověď, ale jsme si toho vědomi a snažíme se jít tímto směrem. Děkuji, zase jsem na seznamu řečníků. Kolega De Jong hovořil o kodexu chování pro komisaře v roce 2000. 2013 byl jeden případ eh, výboru a když se tíme zpátky do roku 2009, tak tady bylo rozhodnutí eh, že to jenom tady jedna věc byla jasná, že šlo o porušení kodexu chování ze strany bývalého komisaře, který se objevil až po letech, že anonymním poukazem, že, že byla smlouva, eh, ale nebylo tam žádné povolení. Mělo to nějaké následky a co, eh, proč jsme si tak jistí, že ten kodex chování je dodržován? Že ta ustanovení, na, které, eh, na který měl zájem tento výbor a také se na tom podílel, proč jsme si jistí, že se můžeme spolehnout na to, že se toto už nestane? Toto je tedy, eh, ten případ je nejhorší možný eh, worst, worst case a nemělo by se to už stát. Eh, jak vidíte toto, tento případ vy? K tomuto specifickému případu myslím, že to ukazuje, že ten kodex funguje, protože když ty informace mm, dorazily do komise, tak bylo pak Eh, následné kroky byly přijaty, které vedly k rozhodnutí komise. Víc k tomu nemůžu říct. Ten kodex se týká malé skupiny lidí, které, kteří jsou si vědomi svých, své odpovědnosti. A já, co já mohu říct o tom kde mm, odcházející komise vzhledem k mm, počtu oznámení, které dostáváme, je, že jsou si velice vědomi odpovědnosti, kterou mají aby zajistili, že mm, všechny kroky, které přijmou, jsou kompatibilní s kodexem. A když se mm, úřadu zhostila nová komise, tak bylo velké úsilí zajistit, aby všichni komisaři si byli vědomi odpovědnosti, které nesou a chování, e, tedy kodexu chování, který, který um, pro ně platí. A že se dělá všechno, aby eh, co je potřeba. A já bych tedy um, řekla, že komise má systém, který funguje a je přísnější než systémy probývalé ministry v národních vládách. Takže komise má velice um, přísný kodex, který je uplatňován s um, odpovídajícím způsobem. A ten případ, o kterém jste mluvila, se řešila a to je příkladem toho, nebo důkazem toho, že ten, jak ten systém funguje. A tento případ měl nějaké dopady, já nevím, eh, zkrácení penze a tak dále, anebo došlo tedy k tomu jaksi zpětnému potvrzení eh, a schválení té smlouvy. Jak to mám chápat? No, pochopila jste to zcela správně. Kolega Novakov, prosím. Chairman, sorry. Děkuji. Já se omlouvám, že k vám mluvím zády, ale mikrofon je zkrátka tam, kde je. Víme, že eh, programy Evropské komise mají své náklady o technické pomoci na konzultace a tak dále a tak dále. Ale chci se zeptat, zda máme nějakou kumulativní kalkulaci toho, jaké procento těch investic dostává ke konečným příjemcům, tedy kolik těch výdajů se dá na zprávu takovýchto fondů. Je to méně než 10%, víc než 10%, nebo kolik to je? Jinými slovy, z každého eura investovaného, kolik spolkne ten systém a kolik se dostane k příjemcům? Děkuji. Já vám dám obecnou odpověď, protože toto je odvislé případ od případu. Některá podpora, která se eh, poskytuje fondům, tak eh, je třeba, já nevím, 100% na konzultace, když se něco designuje nebo něco tak. Ale obecně vzato je to zhruba 6%, to, co spolkne ta administrativa. Je to rozhodně méně než 10%, ovšem berte to jako všeobecnou odpověď. Děkuji. Já mám ještě otázku na Track and Trace. V roce 2013 byla vypsána výzva DG Sanko Souviselo to se směrnicí o tabákových produktech. Šlo o jednu portugalskou firmu, která, kterou vedla bývalá španělská komisařka. A tady jde tedy o track and trace. Jakým způsobem můžeme dohledávat tabákové produkty až tedy do krabičky, nejenom do kartonu? A co se týká těch podmínek, v té vypsané výzvě se píše, že podle standardů VTO se nesmí pět let pracovat pro tabákový průmysl. A firma Eurogroup Consulting to dala pod dodavateli, tedy Sovereign Borders SPS, a tuto skupinu založil bývalý manažer SIGPA, což je americká firma, která se tímto zabývá. A SIGPA, eh, to bylo tedy, eh, ta byla tedy založena v prosinci 2012 a tím pádem nespadá do té pětileté cooldown eh, periody. No a to je skutečně příběh, který je problematický. V otázce track and trace si musíme uvědomovat, že panuje v zákulisí obrovský lobovací tlak, protože jde o celosvětové standardy, jde o kosmetiku, lékařské produkty a tak dále. To jsou všechno velice citlivé otázky. A e, tento subdodavatelský vztah je něco, eh, co způsobuje velkou nedůvěru v těchto případech. Eh, já jsem si jistá, že jste se na to ptala a že jste se s tímto případem seznámila. Můžu se vás zeptat, jak se na to celé díváte? Děkuji. Paní předsedkyně, musím se přiznat, vy o tom víte daleko víc než já. Takže eh, pokud máte konkrétní otázku, mohu to dát na práci svým kolegům a vrátit se k tomu písemně, ale nebudu hádat. Eh, pokud chcete více podrobností, prosím, napište mi to. My to samozřejmě rádi přeskoumáme a odpovíme vám. No, já tady mám celkem pět otázek, ty vám ráda přepošlu ještě společně s dalšími otázkami. Já nepatřím k žádné lobistické skupině, ale velice pečlivě se na to dívám, co se všechno dělo za spekulace a všechno možné kolem eh, této zakázky. Takže skutečně eh, mě zajímá eh, celá tato věc a ráda bych zde dosáhla vyšší míry transparentnosti. No a pak mám ještě otázku k tomu cooperation eh, mechanism pro Bulharsko a Rumunsko. Možná se o to zajímají i jiní kolegové v, v externím výboru. ale ehm, nevím, vy zde píšete, že máte čtyři lidi, kteří jsou zodpovědní za to, a ono je to překvapující, že to je tak málo, když, za Olaf, že, když o Olaf se starají tři a o toto velice důležité téma se starají jenom čtyři. Je to tak, eh, jak si řešení věcí na půl oka, že? Ehm, ráda bych věděla, eh, jak to teď bude dál. Já jsem pozorný čtenář, stejně jako my tady ostatní, eh, ostatní a v pokrokových zprávách za Rumunsko a za Bulharsko víme, že v Rumunsku je eh, celá řada snah dostat se z tohoto mechanismu pryč. Ehm, já to vnímám poměrně kriticky vzhledem k tomu, že zde není dostatek pokroku. Takže bych ráda znala vaše stanovisko k této věci. Mimo jiné, jak si můžeme být jistí, že naše peníze budou řádně chráněny, protože Rumunsko i Bulharsko, co se týká správních záležitostí, nám dělají velké starosti. Eh, Rumunsko i Bulharsko jsou například u různých zemědělských fondů na prvních místech, co se týká nepravidelností. V Bulharsku je to tady o trošku větší, ale eh, stále jsme ještě daleko od ideální situace. Takže mě by zajímalo, jak, jak se věci mají zkrátka. A pak eh, tady mám ještě tu otázku Eh, té zprávy 318, to znamená ten Junckerův balíček. Eh, jakým způsobem se s tím celým balíčkem bude nakládat? Já vím, že to nepatří k absolutoriu za rok 2013, ale je potřeba, abychom se o tom dozvěděli. Eh, chceme z toho balíčku dostat co nejvíce informací, co se týká opatření, co se týká informací o tom celém balíčku, nejenom o těch 8 miliardách euro prostředků pro EU. Děkuji. Děkuji vám. Co se týká mechanismu CVM, chci vás informovat, že zítra komise bude přijímat nejnovější zprávy a tedy i vy se budete moci podívat na pokrok, který komise zjistila od posledních zpráv. Primární účel tohoto mechanismu není zaměřen na komunitní financování, tam funguje OLAF, eh, ale primární eh, zaměření tohoto mechanismu je na justiční systém v obou těchto zemích a boj proti korupci ještě i nad rámec evropských fondů. Myslím si, že tento mechanismus je naprosto zásadní v tom, jak napomáhá oběma těmto státům, tak aby tyto měli k dispozici řádnou legislativu a podobně, jako nedávno bylo řečeno, jakým způsobem funguje reporting v tomto mechanismu, tak i zde vidíme, že to pomáhá školit justiční pracovníky tak, aby ti to fungovali nezávisle, aby měli eh, dostatek prostředků a prováděli restrukturalizaci a tak dále. A to je všechno rozvedeno v těch zprávách. Takže bez ohledu na to, že zde vidíme jasný postup, eh, jsme nadále přesvědčeni, že v některých oblastech je potřeba prokázat irreversibilitu a udržitelnost nového systému. Předseda Juncker řekl, že by rád, aby tyto mechanismy byly dokončeny ještě za této komise, to znamená v příštích pěti letech. Ehm, není ovšem eh, naším záměrem tento mechanismus jak si udržovat do nekonečna. Měl to být dočasný mechanismus, který vznikl na základě aktu o přistoupení, kdy jsme měli pocit, že je potřeba i nadále oběma státům dát eh, tuto pomoc i nad rámec přistoupení. Nicméně ty mechanismy byly navrženy tak, že dříve nebo později skončí. Od té doby, kdy byly ty mechanismy zavedeny, Komise velice pečlivě sleduje fungování právních systémů ve všech členských státech. Máme takzvaný justiční scoreboard, um, připravujeme protikorupční zprávy a tak dále. Takže ve finále, eh, kdy bude naplněn ten účel tohoto mechanismu, tak nastoupí běžný systém dohledu a angažovanosti eh, komise, jaký komise má pro všechny členské státy. Takže eh, nebude to tak, že by všechno skončilo a nebylo nic, je to spíše tak, že pak navážou jiné složky, které fungují v jiných členských státech. Co se týká investičního balíčku, Mohu vám momentálně říci tolik, že, protože ten návrh je stále na stole a není odsouhlasen, že eh, myšlenka je taková, že Evropská investiční banka by byla tou organizací zodpovědnou za výběr projektů a e, zajišťující jejich implementaci. Pakliže ten návrh bude odsouhlasen, budeme mít investiční komisi, v rámci které budou zastoupeny ty investiční fondy, nicméně ty budou pouze stanovovat kritéria, nebudou vybírat jednotlivé projekty. Reporting o vydávání fondu bude mít na starosti EIB a informovat o tom bude běžným způsobem. Tedy i parlament. Komise to bude sledovat z hlediska politiky velice pečlivě, a zajistíme, aby docházelo k řádné, řádné absorpci těch investic a aby byly hájeny evropské zájmy. Myslím si, že eh, jakmile ten mechanismus bude odsouhlasen a bude na místě, se jednoznačně zaměříme na to, jakým způsobem bychom mohli ten článek, tu, tu zprávu o článku 318 v budoucích letech zakomponovat o výkonnosti tohoto programu tedy, ale ten koncept momentálně je takový, že toto bude takový trustový fond, který bude při EIB, tedy při té operační složce EIB, a tím pádem se to bude řídit reportingem a nároky na reporting, které má EIB. Ale bude to, budou to hlavně operační záležitosti, jakmile ten fond už bude spuštěn. Kolega Sarvama. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za o, za informace. Mluvám se, jsem přišel pozdě. Teprve jsem dorazil na letiště. E, dorazil z letiště. Ještě než položím svoji otázku, dovolte, abych využil této příležitosti a e, zamyslel se nad tím, kdo je tedy zodpovědný za um, zvláštní vyšetřování a operace OLAF, pokud to není komise, Eh, my klademe otázky, na které oni nechtějí odpovídat. Já, mm, mě by to skutečně zajímalo, protože všichni jsou jaksi napokojeni nezávislostí Olafu, ale vy prostě nemůžete být více nezávislí, než jste. Moje otázka se týká tohoto komentáře. Já bych si přál znát specifikace um, vaši odpověď na otázku číslo 3, eh, kde šlo o to dozvědět se eh, nějaké informace, které vy jste dostali, které měly být pro OLAF, pro vedení šetření, se jak se dostává k OLAFu, a z té odpovědi, které dostaneme. Pokud je něco filtrováno, můžete vyjasnit, co to znamená, když řeknete, že všechny informace je, že generální tajemník eh, předává Olaf všechny informace, které jsou třeba, jsou požadovány, tedy požadovány vámi nebo těmi, kdo poskytují ty informace, nebo Olafem. Pokud to je tedy to poslední, tak jak vědí, co mají požadovat od vás, pokud to ne, ne, nemají všechno. Chápete, na co se ptám? Co se tedy poskytuje a kdo to požaduje? Děkuji za tu otázku. To as required, tedy jak je požadováno, se týká základního nařízení o OLAFu, kde se eh, stanoví, jak funguje a jaká je role a požadavky komise Ehm, všechny informace mm, generální sekretariát, které mají dopad na evropský rozpočet, se předávají OLAFu, takže my to, my to interpretujeme velice široce, co bychom měli tedy poskytovat OLAFu. My Mm, dáme vám všechny relevantní informace a oni pak rozhodují, zda to povede k šetření nebo e, doplnění šetření, které již probíhá. Ale my to předáváme, pokud dostaneme informace od veřejnosti, whistleblowerů nebo někoho jiného mm, během našich, našeho fungování a máme důvod být znepokojeni, tak tu informaci předáme OLAF. A to je všechno v tom memorandu o porozumění, které máme tedy s OLAF. Pan Gospa predsedujoča, hvala za <clears throat> besedo. Eh, moj, můj komentář. Já uh, eh, chci um, se zmíní, k tomu Olafu. My o Olafu tady často mluvíme jak pozitivně, tak negativně. Já mám jednu otázku v tomto ohledu. Vzhledem k tomu, že stále zdůrazňujeme nezávislost OLAVu. Nemyslíte si, že někdy tato nezávislost jde až za nezávislost lidských práv? Nemyslíte si, že e, ten člověk, který je vyšetřován, je dostatečně chráněn co do jeho lidských práv? Mají tedy mm, možnosti odvolání právního, mohou e, zabránit tomu, aby se Olaf zneužíval a používal k účelům diskreditace určitých jednotlivců. Objektivně tedy zajišťují ty nástroje adekvátní ochranu těch vyšetřovaných Olafem? To je jedna otázka. Druhá otázka se týká toho, co zmínila i předsedkyně. Tento investiční plán um, předsedy Junkra jste zmínila, že EIB by mělo ehm, zvolit také nebo vybrat projekty, které se budou podnikat. To bude poměrně náročné. Takže moje otázka je, jaká kritéria se budou používat pro výběr e, projektu, jaká bude role e, členských států, role komise. A také ta trvalá otázka jaký bude scénář. Ehm, na jedné straně budou kritéria projektu, projekty budou muset plnit určitá kritéria, především co se týče dosahování cílů 2020, 2020 a pak také kritérium udržitelnosti a další kritéria, která eh, na, komis, na kterých komise záleží. Takže to není zdaleka snadné pro EIB. A moje otázka, jak se bude tady e, komise účastnit s vlastními experty. A další otázka. Máte už nějaký odhad nákladů? Jaký bude celý ten proces monitoringu a řízení těch projektů? jaké budou tedy náklady během celého investičního cyklu? Děkuji. K vaší první otázce řeknu následující. Komise dala návrh vytvoření kanceláře veřejného prokurátora a část toho návrhu jsou, mm, řekněme, právo na obranu, na obhajobu. Ne všechny členské státy si budou přát tedy, aby Eh, evropský prokurátor řešil případy eh, a Olaf bude zodpovědný za příklady, které nespadají pod IPPO, takže komise definovala práva na obranu v rámci návrhu EPPO. Takže jsou tady dva návrhy na stole které půjdou směrem posílení práv na obhajobu, ale jsou to jenom návrhy do doby, než budou přijaty. Co se týče investičního plánu, tak komise jasně řekla od začátku, že eh, nepředvídáme žádné eh, mm, sektorální nebo, nebo geografické um, ke, označování. Takže ty projekty budou muset být finančně dostatečně um, jasné, aby bylo možné ty úvěry splatit. Takže výběr ehm, projektu budou muset dělat profesionální bankéři investiční. Proto komis, návrhy komise předpokládají invest, výbor na investice, kde se bude komise účastnit, ale pokud členské státy budou chtít finančně přispívat, tak se také budou moci účastnit, nebo když jiné strany budou moci při, budou přispívat kapitálově do toho fondu, ale mm, stanoví tedy základní směrování těch investic, ale ty e, projekty nebudou vybírat experti komise. Nejsme investiční ban- nemáme investiční bankéře. Náklady na toto, na ten výběr proces se budou odrážet v v poplatcích, které budou součástí každé úvěrové smlouvy. Máme tady problém s EIB a podáváním zpráv ze strany EIB, ale možná, že v průběhu doby z toho něco pořádného bude. Už tady nejsou žádné další přihlášky, tím jsme dospěli na závěr naší rozpravy a vám chci velice srdečně poděkovat. Ještě bych chtěla oslovit jeden problém. Vy jste říkala, že problematiku OLAFu mm, a problematiku s pravděpodobně sfalšovanými eh, statistikami musíme diskutovat s generálním ředitelem OLAFu. Naším problémem je, že pakliže tato osoba nám dává podnět domnívat se, že od něho nemůžeme očekávat žádné spolehlivé informace, tak při té, té rozpravě nemůže nic vzniknout a proto jsme se obrátili na vás. Je to téma pro komisi a je to také práva týkající se statutu úředníků. A tady je možné tyto otázky jasně, vyjasnit. Pardon. Jinak to budeme dělat my, to vám tedy slibuju, ale bude to bídné svědectví o práci, protože ani vysoký úředník, ani generální ředitel OLAFu není vyňat z toho pracovního řádu pro zaměstnance očekáváme, že eh, protože provedeme ještě speciální zasedání týkající se Rumunska a Bulharska. Bylo by dobré, kdybyste k tomu také přišla a seznámila nás výsledky tohoto mechanismu sedm let po přístupu obou zemí. Velice rádi bychom měli i zde vaši podporu. Děkuji vám velice srdečně za čas, který jste si pro nás udělala. Děkuji za vaše odpovědi a zbytek našich otázek vám ještě zasleme. Děkujeme, přejeme vám hodně úspěchů, krásný den a mm, budeme se muset ale k let čemu ještě vrátit a nyní budeme pokračovat v programu naší schůze k tématu Srbsko, specifická zpráva Evropského účetního dvora. Pomoc pro Srbsko a promluví k nám příslušný soudce, pardon, příslušný pracovník e, účetního souda. Já e, vítám a také všechny kolegy, e, vítám i tebe, Davide, je to fajn, že jsi tady a teď dostane slovo zástupce Evropského účetního dvora. Genau. No mag man halt gleich die Leute vom Generalsekretariat. Lidé z generálního sekretariátu mají disciplinu a odcházejí bez toho, aby dělali velký hluk. Prosím, máte slovo. Vielen Dank. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Vážená paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát za slovo. Za prvé mi dovolte, abych poděkoval vám i vašemu sekretariátu za to, že se vám podařilo tuto zprávu o pomoci Srbsku dát na program dnešní schůze. A když už děkuji, dovolte, abych také poděkoval vašemu zpravodaji Tamáši Dojčevi, že tak intenzivně se ujal této úlohy a děkuji také za předložení skvělého pracovního dokumentu. Naše spolupráce má už tradici, my jsme oba byli zpravodajové týkající se speciální zprávy k Chorvatsku a nyní pokračujeme. A než vám představím stručný souhrn, dovolte, abych udělal určitý historický přehled. To není pro vaši informaci, nýbrž pro informaci celé řady nových kolegů, kteří možná eh, ten vývoj neznají. Jistě si vzpomenete, že účetní dvůr v roce 2006 v létě podal specifickou zprávu o podpoře pro přípravu vstupu Bulharska a Rumunska ve a tuto rozpravu vedl s výborem pro kontrolu rozpočtu a dal mu také příslušnou zprávu. A v tomto bodě byla, v této zprávě byla celá řada velice důležitých bodů, které jsme s vaší podporou jako koordinačním výborem eh, projednali na eh, zasedání, abychom hovořili konkrétně k tomuto problému. A na toto zasedání jsme pozvali tehdy příslušného komisaře Oli Réna, příslušného tady za rozšíření. <clears throat> A on byl, když byl konfrontován s našimi závěry, řekl, možná, že máte pravdu, ale je příliš pozdě, protože politici už rozhodli, že dvůr se svými závěry a velice kritickými připomínkami měl pravdu, to se prokázalo i v reálném životě. Tím, že krátce rok po vstupu obou těchto států tento výbor se cítil povinen eh, zavést určitý kontrolní mechanismus či kooperační mechanismus s těmito oběma zeměmi, aby byly tyto problémy zprávy a řízení mohly být odstraněny. A máme, aby se také překonaly ty časové problémy a proto účetní dvor rozhodl v souvislosti s Chorvatskem vám vyhotovit zprávu, kterou jsme mohli představit před dvěma lety a teď jsme se nesmírně snažili s ohledem na Srbsko velice včas s takovou zprávou přijít při vašem jednání eh, s, s, s účetním dvorem jste právem poukázali na dobu, kterou potřebuje účetní dvor pro vytvoření zprávy. A dovolte, abych poukázal na to, že kromě toho eh, se zdůraznil význam předložení této zprávy v určitém čase. A proto si uvědomujeme, že na základě této zprávy dáváme podklad pro politická rozhodování parlamentu a rady a komise, aby dospěla ke správným rozhodnutím, eh, protože eh, jistě zapojete do svých úvah závěry naší zprávy. Je velice důležité, aby naše doporučení byla správně sledována ze strany Evropské komise, protože se jedná o to, aby tato zpráva eh, těch, stav, těch dvou zemí byla provedena co nejúčinněji a proto vám chci poděkovat za to, že nám dnes dáváte příležitost představit vám tuto zprávu o Srbsku. Srbsko je jednou z nejdůležitějších zemí Balkánu, nejenom z historického aspektu, nejenom co do plochy a počtu obyvatel, ale rovněž proto, že Srbsko od roku 2007 eh, formou přiváděcí pomoci dostává ročně 170 milionů eur. To znamená, za minulých pět let už to bylo přes miliarda eur, která plynula pro Srbsko. To jsou všechny tyto prostředky IPA, z čeho čtvrtina se dává do governance, Protože tato oblast ehm, zprávy věcí veřejných, je jedna z nejdůležitějších, eh, k čemu by měla právě sloužit ehm, eh, tato pomoc na přípravu pro vstup, aby, eh, ale je třeba také kontrolovat, aby evropské prostředky byly správně zpravovány a používány. Mm, eh, toto financování IPA je doplňováno celou řadou nefinanční prostředků, aby se pomohlo Srbsku při podpoře přípravy ke vstupu do EU. Mm, eh, dále jsme si stanovili nové úkoly, zejména dva důležité body. Za prvé, zda kontrolovat, zda komise správně spravovala administrativně projekty IPA a zda v oblasti zprávy věcích veřejných eh, poskytovala účinnou pomoc. Ale my nemůžeme teď rozhodovat, zda tyto projekty byly správně připraveny, prováděny a tak dále. My chceme upozornit na trvale udržitelný dopad těchto projektů a zejména důležité pro tuto zemi byla ta průřezová témata, takzvané cross-cutting projekty, horizontální projekty, a to je korupce. My všichni víme, že v těchto zemích otázka korupce má obzvláštní význam a proto jsme se snažili při veškerých projektech, ať už je to governance anebo ne governance, dbát na to, aby tyto průřezové problémy vždycky stály eh, v popředí sledování komise a aby se tímto dosáhlo toho, aby země se přizpůsobila v tomto ohledu evropským normám. Abych to krátce zhrnul, naše kontrola ukázala, že komise celkově účinně spravovala dotečné prostředky společně s dalšími formami podporami nefinanční povahy, které přispěly k tomu, že země mohla provést sociálně a ekonomické reformy a zlepšit svou zprávu věcí veřejných na základě eh, těch eh, zkušeností nazbíraných z projekty IPA. Komise při plánování finanční a nefinanční pomoci pro, Srbs, pro Srbska přiměřuje velkou událost, eh, velký význam zejména otázkám veřejné zprávy. To znamená, poučila se komise a my máme radost, že vám teď můžeme předložit pozitivní zprávu. Poučili se, i když před námi stojí ještě důležité úkoly, které jsou zahrnuty do našich závěrů a doporučení. A já mohu s potěšením konstatovat, že komise ve svých odpovědních zohlednila veškeré tyto připomínky a doporučení, osvojila si je a teď je také pozitivně uskutečňuje v tomto smyslu. Mě těší, že vám tu dnes mohu mít dispozici pro vaše otázky a že touto zprávou pomáháme těm, kdo politicky rozhodují, to znamená členové tohoto parlamentu, komise a konec konců i rada a tím pomáháme pro vaše politická rozhodnutí. Děkuji vám. Ja, vielen Dank für die Vorstellung des Děkuji vám za představení této zprávy. A teď tedy nejprve pan zpravodaj, dobře, takže Tamáši máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, zaprvé chci říct, že ačkoliv každé téma na našem pořadu jednání je důležité, tak já jako zpravodaj eh, pro tuto zprávu eh, musím konstatovat, že toto je snad ještě důležitější téma. Protože mluvíme o předvstupní pomoci pro Srbsko a mluvíme o srbském nasměrování do Evropy. Tato zpráva, zpráva účetního dvora, je velmi kvalitní a myslím si, že práce komise i práce výboru je touto zprávou povýšena na úplně novou úroveň a děkuji panu Fazekašovi za odvedenou práci. Začal bych tímto. Momentálně nevíme, kdy Srbsko k EU přistoupí. Podle mainstreamových politických představ by to bylo kolem roku 2020 nebo na začátku 20. let tohoto století. Já bych se proto rád zeptal na toto. Eh, ačkoliv v posledních deseti letech rozšíření EU a rozhodnutí o přistupování byla politickými rozhodnutími, tedy primárně a pravděpodobně tomu tak bude i do budoucna, Politická rozhodnutí vyžadují politická stanoviska. Fakt, že Evropská komise a její vedení se na toto zaměřuje, nám eh, nabízí otázku, zdá by i toto vedení komise se mohlo touto otázkou zabývat a třeba říci, že do roku 2019 eh, nebude žádné rozšiřování. Je otázka, zda takováto formální sdělení mohou ze strany úředníků komise přijít. Pokud vím, tak eh, úředníci komise nemohou formulovat své vlastní politické názory a vydávat je za formální rozhodnutí komise. Eh, žádné takovéto rozhodnutí každopádně zatím nepadlo, takže musíme být v této oblasti opatrní. Srbsko v příštích letech se bude muset vypořádat eh, s velmi složitými úkoly. A to z těch důvodů, o kterých již mluvil pan Fazekáš. Takže v době, kdy tato země bude řádným členem EU, už bude mít vybudovány takové schopnosti, facility a e, zdroje, které jim umožní být plnohodnotným členem EU. Komise nabízí nefinanční pomoc a pomoc eh, jaksi s eh, nakládáním s jednotlivými aspekty života v Evropě. To je všechno důležité, ale je potřeba provádět také navyšování administrativní kapacity, aby Srbsko bylo vůbec připraveno na vstoupení. Komise by měla Srbsku při, eh, pomáhat při budování systému dobrého řízení, při vytváření systému, které toto demokratické řízení zajistí a musí také pomáhat bojovat proti korupci v této zemi. Komise momentálně eh, není v té pozici, v jaké bývala na začátku eh, tohoto století, kdy se řídilo přistoupení nebo příprava na přistoupení deseti států. Dnes je ta situace jiná a komise může a měla by pomáhat Srbsku v v, tom, v té přípravě přístupu soustředěněji, než tak mohla činit eh, před přistupovací vlnou v roce 2004. Ve zprávě účetního dvora eh, najdeme mnohé výhrady, výhrady jak k Srbsku, tak najdeme i výhrady k činnosti komise. Srbsko samozřejmě před sebou má ještě dlouhou cestu, jak v oblasti justice, tak zprávy veřejných fondů a dalších otázkách. To jsou všechno reformy, které, jak správně uvádí zpráva účetního dvora, je potřeba dokončit. Srbsko má zhruba 17 národních strategických plánů, které je mají připravit na členství v EU ale eh, tyto národní strategické akční plány nejsou uniformní, nejsou dostatečně koordinované a nevykazují dostatečně jednotnou úroveň kvality. A stále zde máme oblasti, kde neexistují žádné strategie. Jsou zde politicky citlivé otázky, jako například geografická decentralizace veřejné zprávy a vytváření regionálních správních středisek, což by pomohlo této zemi posunout se na cestě za přistoupením. Programovací období 2007 až 13 vykázalo zlepšení ve výběru projektů, v metodologii výběru těch správných projektů a komise i srbské úřady se snažili a jejich snahy přinesly své výsledky. Já jsem přesvědčen a říkám to i ve své zprávě, že v příštích letech, tedy mezi lety 14 až 20, bychom měli posilovat snahu Srbska bojovat s korupcí a je také potřeba zdůrazňovat důležitost nové legislativy na ochranu whistleblowerů a boj proti korupci. Přičemž ochrana whistleblowerů by měla být naší prioritou a to bychom měli zdůrazňovat i v kontaktu se srbskými úřady. Obecně můžeme říci, že komise úspěšně řídí předvstupní snahu Srbska, ale myslím si, že doporučení a závěry právě účetního dvora bychom jednoznačně měli respektovat, přičemž je potřeba monitorovat výsledky a stávající systém je potřeba pozměnit pomocí náležitých akcí. No a na závěr ještě jednou děkuji účetnímu dvoru a věřím, že komise se těmito doporučeními bude také řídit. Ja, vielen Dank. Wir machen weiter mit der Runde der Kollegen und der afed berichterstatter Děkuji. Um, pan McAllister žádal o slovo. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já chci poděkovat výboru KONT za um, pozvání. Já jsem členem výboru AFET a jsem zpravodajem pro Srbsko. Když eh, si čtu tu zprávu a pracovní dokument, tak jsem si všiml e, několik podobností s mým návrhem zprávy o Srbsku, který jsem prezentoval ve výboru AFET minulý týden. A mimochodem, teď je 36 eh, minut, než má mm, plyne lhůta pro pozměňovací návrhy mm, mému návrhu rezoluce. Takže uvidíme, co dostaneme během 36 minut. Já jsem tu zprávu četl s velkým zájmem. Věřím, že zpráva účetního dvora je významným příspěvkem pro zajištění toho, že by ambiciozní politiky na evropské úrovni se odrazí v příslušných krocích v terénu. Já považuji za povzbudivé, že projekty um, místní jsou efektivně řízeny ze strany komise, avšak jako někdo, kdo se nezabývá mm, podrobnostmi předstupní pomoci, často jsem byl překvapen identifikovanými nedostatky. Konkrétně mě znepokojuje, že dvě třetiny projektů ukazuje, vykazuje nedostatky v dlouhodobé udržitelnosti výsledku. To samozřejmě není uspokojivé. Také musím konstatovat, že identifikované slabiny v některých projektech. Projekty jsou klíčové pro zajištění toho, aby Srbsko mělo nutnou kapacitu pro implementaci mm, před mm, závazků, cestupních závazků. V návrhu rezoluce k Srbsku jsem zdůraznil význam boje proti korupci, což e, obsahuje také to, že projekty v boji proti korupci a dobré zprávy by měly být více zaměřené na nástroj předstupní pomoci, než je tomu v tuto chvíli. A FED eh, svojí pracovní skupinou o externích mm, nástrojích financování bude sledovat projekty navrhované komisí pro zajištění toho, aby eh, doporučení Četního dvora byly, se odrážely v Mm, nástrojích pro předstupní pomoci. Chci konstatovat, že